Good morning, bonjour à tous. Dobrý den. Budeme pokračovat. A e, máme e, bod, který se týká kontroly jaderných zbraní a dopady na bezpečnost Unie. Po e, nedávné výměně názorní s paní Makamicu, generální tajemní misí a vysokou představitelkou pro ozbrojení ve světle nadcházející konference o šíření v roce 2020 27. dubna do 2. května v New Yorku, tak budeme pokračovat dnes na téma budoucnosti eh, eh, jaderných zbraní a nešíření jaderných zbraní, jaké to má dopady. dopady. A zde máme světovou architekturu, která toto řeší. To je v podstatě zatím jediný závazný nástroj který nutí členské státy, aby eh, se zabývali jadernými zbraněmi ve světle stability. Eh, cílem, globálním cílem je tedy eh, zakázat jedné zbraně, ale je zde i tedy takový průběžný cíl, to znamená postupovat etapu po etapě a to všechno členské státy od roku 1970, kdy vstoupila tato smlouva v účinnost, akceptovali tato smlouva. Eh, zakazuje tedy eh, testy jaderných zbraní a eh, jakékoliv výbuchy jaderné zakazuje a to je důležitá etapa, kterou jsme již tedy realizovali a i když Toto bylo univerzálně světově akceptováno, že tyto testy se zakáží, tak zatím Eh, k tomuto datu 184 84 zemí podepsalo tuto smlouvu, 168 ratifikovalo, tři z toho mají jaderné zbraně Francie, Rusko a Spojené království, ale aby nabyla účinnosti tato smlouva, tak musí ratifikovat ještě 8 zemí. Severní Korea, Indie, Pakistán, Čína, Egypt, Irán, Izrael a Spojené státy. Evropská unie vždy podporovala Eh, tuto smlouvu a apelovala na ty země, které neratifikovaly, aby tak učinili, aby byly zakázány jaderné zkoušky. A spolu s touto podporou této smlouvy tak Evropská unie vyvinula velké úsilí, abychom mm, co nejrychleji uzavřeli smlouvu, která se týká štěpných materiálů. Tato smlouva má zakázat výrobu dvou hlavních složek, tedy obohaceného urania a plutonia, a také i zavádí nové restrikce pěti státům s jadernými zbraněmi, tedy Spojeným státům Rusku, Spojeném království Francii a Číně a dalším čtyřem zemím, které mají jaderné zbraně, ale nejsou členy signatáři té zmíněné smlouvy, tedy Izrael, Indie, Pakistán a Severní Korea února. Uzavření tohoto nástroje je důležité, abychom měli kompletní tuto smlouvu o nešíření zbraní. V mezinárodní kontext je ale nejistý. Zde existují některé jaderné vojenské mocnosti, které se eh, rozmá, rozmáhají, rostou a eh, to je neustálou velkou hrozbou, eh, především teď, eh, v této době, kdy některé státy se vzdávají svých závazků a mm, my eh, tedy mm, mm, trváme na tom, abychom předkládali konkrétní návrhy, abychom aktivně propagovali zákaz užívání jaderných zbraní a aby to byla norma závazná, kterou nikdo nemůže již porušovat, i vzhledem k situaci, kdy jaderné zbraně lze použít více dnes než kdykoliv jindy v minulosti, což by mohlo narušit stabilitu ve světě. Světové režimy, zbrojní režimy a režimy ozbrojení tedy byly E, doplněny dvěmi bilaterálními smlouvami mezi Spojenými státy a Ruskem s cílem zajistit stabilitu a je to smlouva ANF INF a New Start. Poté ale, co Spojené státy oznámili, že hodlají se stáhnout ze smlouvy o jaderných silách tedy to bylo v únoru 2019, náš mm, parlament tedy se vyjádřil silně pro tuto smlouvu, přijal k tomu rezoluci, tak abychom tuto smlouvu zachránili. Návrh doporučení o konferenci, eh, o které bude zítra hlasovat výbor AFET, určitě k tomuto také eh, výbor přijme své návrhy. Evropský parlament sleduje velice pečlivě vývoj vyjednávání nové smlouvy, která se nazývá New Start, i e, další bilaterální smlouvu mezi Spojenými státy a Ruskem, která má omezit hlavice, používání hlavice. I jsme přesvědčeni, že prodloužení smlouvy před konferencí v roce 2020 to by bylo pozitivním signálem. Upřesňuji, že naše slyšení e, bude potom pokračovat e, diskuzí mm, mm na téma dvou otázek, které jsme připravili a které v nás zbuzují velké otazníky a velká eh, mm, velké obavy. Jde tedy o Irán a to, jak Teherán respektuje své jaderné závazky a na druhé straně nás velice zajímá situace v Severní Koreji. Eh, a já teď vám řeknu, jak toto slyšení bude probíhat. Nejprve dám slovo paní Angele Kane, která eh, eh, provádí výzkum v Vídeňském centru na téma tedy ozbrojení a nešíření jaderných zbraní a paní, paní, je to paní vysoká představitelka OSN také a i paní hm, Kane hm, tedy nám eh, sdělí, jak má vypadat budoucnost této smlouvy tedy a vývoj v roce 2020 a jak má vypadat světová architektura ozbrojení. Takže budete mít 10 až 15 minut a prosím, máte slovo. Děkuji, paní Luazo, i děkuji za toto pozvání na toto fórum a já budu teď hovořit anglicky. Já vám nastíním, jak vypadá celková situace, protože je potřeba vědět, v jaké situaci se nacházíme. Jak řekla paní předsedkyně, došlo ke, došlo ke kolapsu jednání o smlouvě JCPA a také jsme měli ty politické neklidné situace spojené s Krymem, Donbase. Rusko už není členem G8, napětí roste, došlo k rozmístění jaderných zbraní, máme intenzivní nárůst vojenských technologií a zbraní, včetně jaderných. A Máme také riziko plynoucí z kybernetické bezpečnosti, ne, bezpečnosti nebo kybernetických rizik. Multilaterální systémy a alianční struktury také už nefungují. Takže dovolte nejdřív pár faktů. Eh, globální výdaje vyrostly o 7,5 za posledních 20 let, 75 a teď je to 1,8 biliardy dolarů. To je nárůst o 2,6 oproti roku 2017. Ono to nevypadá moc, ta procenta, ale když si vezmete tu cifru jako takovou, těch pět největších výdajů Indie, Saudská Arabie, Irán, Francie a Spojené státy americkém rozpočtu pro rok 2021 se ukázalo, že chtějí mít eh, nové zbraně, jaderné zbraně, 19% nárůst na 19,8 miliardy dolarů pro národní eh, jadernou bezpečnost a to je skok o víc než 50% oproti roku 2017, což byl první rok prezidentské funkce Donalda Trumpa. Stejně tak jsou tady další vysoké částky pro Pentagon na modernizace distribučních systémů. V tuto chvíli tedy už nejsou vázáni tou smlouvou o nešíření jaderných zbraní a dalšími smlouvami, včetně smlouvy START. Když se podíváte na Světové ekonomické fórum, na matici rizik, tak uvidíte za Poslední tři roky na špici seznamu jsou zbraně hromadného ničení. A to proto, že to ekonomické fórum se soustředí i na ekonomické dopady těchto rizik. Ta, ty hodiny posledního soudu se v lednu posunuly od těch 22 vteřin blí, teď máme 120 vteřin do půlnoci. Další výrazné, výrazný symbol od té doby, co John F. Kennedy uzavřel smlouvu se Sovětským svazem, tehdy dnes Ruskou, eh, přišlo víc než 12 smluv omezující jaderné zbroni. Jaderné zbraně a jejich aktivity se přesto rozvíjejí a teď se nám podařilo mít tu strategickou soutěž, aniž by došlo k válce, ale dohody o omezení zbraní a kontrole zbraní se neodehrávají ve vákuju. Zpráva jaderných zbraní oznámila, že se začínají vyrábět nové jaderné zbraně, které mají asi třetinovou kapacitu oproti bombě z Hirošimy a říkají se jim, říká se jim malé, ale dost na to, aby se jich dalo použít. Když se to kombinuje s, se zprávou Spojených států, tak tam došlo ke změně definice, čemu říkají mimořádné okolnosti, což rozšiřuje situaci, kdyby Spojené státy mohly, rozšíř, mohly použít eh, jadernou zbraň, eh, včetně těch nejaderných útoků a také podporuje nebo umožňuje teroristické útoky na zařízení. To tedy je opravdu hrozivá definice a také se zvažuje použití jaderných zbraní i v případě nejaderných strategických útoků na Spojené státy, jejich spojence nebo veřejnost. To je opět výrazný posun v definici Spojených států. V reakce na toto prezident Putin eh, začal hovořit o nových hypersonických raketách. Moc informací o tom nemáme, vy možná někteří něco víte, ale já vlastně nevím nic. Eh, vím, že mám časový limit, tak se to snažím prostě stihnout. Po JCP a INF, jak víme, jak paní předsedkyně řekla, je jediná smlouva kontrolující zbraně, která ještě přetrvává mezi Spojenými státy a Ruskem a jak víte, tak v únoru 2021 skončí její platnost. To bude asi měsíc po inauguraci nového nebo zvolu, znovu zvoleného prezidenta. Rusko přišlo koncem roku 2019 s návrhem na prodloužení smlouvy start bez předběžných podmínek. To může být na pět let, ale Spojené státy nereagovaly, aspoň pokud vím, ale bylo oznámeno před pár dny, že americká administrativa by ráda jmenovala vyjednavače na vysoké úrovni, aby se věnoval jaderným rozhovorům s Moskvou a možná Čínou. No a kde je v téhle situaci Evropa? Jak víme, smlouva INF eliminovala celou kategorii zbraní, ale s Evropou nikdo nediskutoval, nekonzultoval, i když se jí hlavně ta smlouva INF týká. Hlavně eh, tady Evropané zůstali sami v hledání mechanismu, jak přesvědčit Irance. Mark potom bude hovořit, takže já tuto část vynechám. Takže s čím teď máme co dočinění? NPT, ta smlouva, o ní jsme slyšeli minulý měsíc a americký úředník, který toto má v kompetenci, Chris Ford, hovořil velice nepřátelsky, aspoň jak já to chápu, o tom, jak to bude se smlouvou NPT o nešíření zbraní. Ten jazyk, kterým hovořil, byl opravdu nepřátelský. Hovořil o podporovatelích této smlouvy, těch, kdo by rádi, aby pokračovala, protože to považujeme za jedinou smlouvu, která může zabránit šíření uh, ale ten jazyk nebyl koordinovaný, ale byl eh, ten jazyk nepřátelský vůči těm, kdo nezdílí americké jaderné cíle a je tedy velice složité s nimi souhlasit. Co EU může činit? Je tady celá řada iniciativ, které jsou in, velice pozitivní. Třeba skupina pro vývoj raket, která začala jako projekt a teď funguje už tři roky, která se snaží pracovat na vývoji raket. To je opravdu velice užitečné. Potom stejně tak FMCT a vývoj v tomto směru je velice důležitý. Také si myslím, že tady máme možnost pokročit ve věci verifikace jaderných zbraní, abychom měli větší transparentnost. To by bylo užitečné nejenom pro Evropu, ale i pro členské státy, které jsou signatáři této smlouvy NPT. To by vlastně posunulo trochu ten cíl. Vždycky se hovoří o vytváření prostředí pro jaderné odzbronění, protože vlastně nikdo neví. Máme za sebou celou řadu roku, vytvářely se podmínky, vytvářelo se prostředí, ale na druhé straně nikdy nic z toho nebylo, co by bylo konkrétní. Také si myslím, že by bylo užitečné zahájit dialog s Ruskem, protože, jak víme, oni, jsou proti, oni byli proti tomu jednostrannému zrušení smlouvy, odstoupení od té smlouvy INF ale co by to znamenalo potom pro Evropu? Kde v tom Evropa zůstane? Jaký to na ní bude mít dopad? Já si myslím, že je jasné, že Spojené státy by byly bývaly udělali lépe, kdyby konzultovali se svými spojenci, ale rozmístěvání nových jaderných kapacit eh, v Evropě musí samozřejmě probíhat po konzultaci s evropskými spojenci. Eh, musíme se podívat i na NATO. Já si myslím, že tady je velký překryv mezi členstvím v NATO a v Evropské unii, a protože NATO má rozmístěné své jaderné zbraně tady v Belgii i v jiných zemích a proto je to důležitá otázka, které se musíme věnovat. Na to je aliance, eh, která se shodla na tom, že zůstane jadernou, pokud budou existovat jaderné zbraně a to je jasné prohlášení. Také víme, že stávající eh, jaderné zbraně na to musí být eh, nahrazeny v roce 2024, takže tady je to v podstatě velice blízko. Uvidíme, co se bude dít a co to bude znamenat i finančně. Také by bylo třeba vést širší dialog o strategické stabilitě. Každý se dívá na jaderné zbraně jako ty zbraně, tak říkajíc, poslední. V řadě jsou i hypersonické zbraně, kde jsme viděli kvalitativní skok, co se týká možností v rozmístění těch zbraní a mě by zajímalo, co to bude znamenat. Nikdo se vlastně jako úplně přesně nevěnuje tomu, co to bude znamenat pro strategickou stabilitu. Koncem minulého roku Belgie a Německo podnikly úsilí na obou území těchto zemí jsou jaderné zbraně a snažili se tu situaci nějak oslavit. Třeba by se dalo dělat něco společně se Spojeným královstvím a Francií, mohl by se vést dialog v Radě bezpečnosti. Ne proto, že by byli proti tomu, co se říkalo dřív, ale protože by to poskytlo jiným státům možnost vyjádřit se a to by bylo velmi užitečné, protože si myslím, že stávající diskuse je omezená, protože se o tom příliš málo hovoří a málo si nasloucháme. Čína a Rusko projevili zájem o to, aby se diskutovalo o testech raket středního doletu. Máme tady známá stanoviska, ale je třeba vyslechnout i další názory. Stejně tak eh, máme možnosti, eh, jak zjišťovat možnosti omezení rizik, hlavně poté, co v roce 2010 se revidovala ta smlouva NPT na jednání v Norsku. Eh, hodně se tam toho probralo a myslím, že by bylo dobré to znovu oživit, protože si myslím, že teď jsme blíže tomu, mm, že by mohlo dojít k explozi jaderných zbraní, než jsme tomu byli před deseti lety. Další důležitá schůzka v červnu minulého roku ve Švédsku na úrovni ministru zahraničí to také zahrnovalo e, nenukleární země a hovořilo se o záležitostech NPT, co by se dalo udělat v tomto směru Teď jsme vlastně jenom dva měsíce od toho a v tu chvíli každý říká, co to bude znamenat, jaké to bude mít dopady, budeme mít koncenzuální dokument, budeme mít závěrečný dokument, nebudeme mít dokument, pokud nebudeme mít, pak uh, už to po druhé v řadě bude situace, kdy nebude závěrečný dokument a to v době, kdy máme 50. výročí, kdy tato smlouva vstoupila v platnost. Tato konference, myslím, umožní koordinaci postojů hlavně uvnitř Evropy a to samozřejmě zahrnuje nejenom státy, které jsou členy na to, které mají eh, jaderné zbraně, které podporují smlouvu. A to se týká třeba i Rakouska a Irska. A další věc, kterou bych chtěla zmínit, je veřejná podpora pro odzbrojení. Nedávno se dělaly výzkumy veřejného mínění a přes 80 mladých lidí je proti jadernému zbrojení. Přes 80 To je opravdu udivující číslo. A vidíme eh, tady, jaká, jaká je souvislost mezi kontrolou zbraní, odzbrojením a životním prostředím, protože všichni víme, že environmentální dopady jaderných eh, zbraní, jaderných materiálů jsou opravdu velmi výrazné. Tady bych tedy končila a máte nějaké otázky, jsem vám k dispozici. Děkuji. Merci beaucoup cette présentation. Děkuji za tuto velice bohatou prezentaci. Eh, Mark Gibbs, americký občan a expert eh, na nešíření jaderných zbraní. Bychom chtěli znát, jaká je vize budoucnosti těchto režimů jaderných zbraní z pohledu tedy eh, transatlantického a především, jak je to s tím druhým pilířem smlouvy TNP, nešíření. A dnes mm, je to velice důležité vzhledem k nejistotě, jak to bude s tím společným plánem GJCPOA. Good morning. Dobré dopoledne. Já budu hovořit o prvku v režimu NPT, o kterém právě probíhá debata. Debatuje se zejména tady ve Víně, nikoli e, zde v Bruselu. Já vám k tomu mohu říci několik faktických informací, ale možná vám budou známe. A poté e, bych se vyjádřil tedy e, k roli v rámci rozhodování, roli Evropanů v rámci rozhodování. 9 března nový eh, ředitel eh, eh, se svolá zasedání řídícího orgánu před příští konferencí. NPT bude nabízet rámec pro tuto debatu. Jak asi víte, před rokem v eh, Iránu proběhla eh, návštěva eh, IAN, kde tedy byly odebrány odebrány vzorky radikálních materiálů a ve vzorcích se našly stopy, které ukazují na to, že došlo ke zpracování uranu E, nicméně snaha e, získat informace od Iránu a vysvětlení, co to vlastně znamená, e, se dosud nesetkala s úspěchem. IEN de facto se snaží zjistit, jestli skutečně existuje nedeklarovaný materiál v Iránu a zda to souvisí s vývojem radarných zbraní. Eh, zatím zde není žádný pokrok. Eh, toto ovšem eh, je od roku 1974 povinností Iránu poskytovat tyto informace v rámci tedy smlouvy MPT e v minulosti se to chápalo tak, že eh, Mezinárodní agentura pro atomovou energii má eh, právo na informace tohoto druhu od členských zemí. Eh, nicméně toto se poněkud začalo, začalo hroutit se zavedením procesu DRM ze strany Evropy a Irán de facto hrozí, že odstoupí od smlouvy MPT. Důležité je pochopit, že e, tato otázka, kterou tedy e, de facto se projednává teď ve Vídně, e, není tedy o závazcích Iránu, ale v rámci JCP, ale eh, nemusíme to směňovat, zaměňovat eh, s NPT. Takže v rámci postupů, které se uplatní v této situaci, eh, jestliže příslušný orgán NPT sledá, že některá země E, neplní své závazky, pak to mm, by mělo jít do Rady bezpečnosti OSN. E, dosud se tak nestalo a e, není jasno, zda se to stane. Rozhodnutí v rám, tedy ve Víně probíhají, probíhá tedy řídícím orgánu IAN, a na tomto orgánu zasedá také sedm členských zemí EU. E, v listopadu byla svolána mimořádná schůze e, v souvislosti s Iránem a potřebou získání e, více informací z iránské strany. Spojené státy v této souvislosti prohlásili, že plně podporuje Eh, sekretáře této organizace. Proti se postavili zástupci Ruské federace. Mm, a sice z dvou důvodů. Jeden důvod je, že Rusko prohlásilo, že příslušný materiál v Iránu eh, už je starý eh, několik desítek let a tudíž není až tak relevantní v současném kontextu. A zároveň tedy bylo řečeno, že IEA by měla postoupit eh, tedy k nové rezoluci a sice, že eh, dochází k eh, diskriminaci Iránu v rámci IAA. Evropská unie nesouhlasila. My máme nyní k dispozici návrh eh, eh, dokumentu Evropského parlamentu. V tomto eh, dokumentu se nachází několik relevantních bodů. Když se podíváte na bod 1a z tohoto návrhu, hovoří o, se zde o nutnosti mezinárodního pořádku založeného na pravidlech, který je předpokladem zabránění šíření jaderných zbraní. Možná víte, možná ne, že Ruská federace opakovaně, zvláště v poslední době, eh, hovoří o eh, pořádku založeném na pravidlech je nápad eh, západní a jde nad rámec mezinárodního práva, to znamená, že něco takového není závazné a to se týká také závazků vyplývajících z NPT. Sekretář IA a také EU e, zastává názor, e, že závazky Iránu e, v rámci NPT tedy platí a je třeba sledovat, nakolik jsou tyto závazky plněny. Rovněž se to týká vysoce relevantních doporučení. Když se podíváte také na body 1K až M z návrhu dokumentu parlamentu, Eh, tady se hovoří o naléhání na Rusko a Spojené státy, aby eh, plnili svou zodpovědnost, zejména v oblasti eh, kontroly, kontroly tedy jaderných zbraní, což, jak řekla už Angela, je vysoká priorita. V současné době ve Vídni se ukazuje, že tedy Spojené státy a Rusko Eh, potřebují, aby byli tedy upozorněni na důležitost agentury v oblasti nešíření zbraní, ale také se zde projevuje nedostatek analytického porozumění toho, eh, která země má být eh, považována Eh, za nebezpečí pro nešíření zbraní. Eh, v minulosti eh, toto riziko představovalo Rusko, ovšem to už takto není. A nyní tedy se hovoří o tom, že američané tedy ten systém by si měli uvědomit, jak má fungovat. To vlastně ukazuje, že ten systém nefunguje. Eh, Rusko se domnívá, že ze strany Iránu tedy žádné riziko nepochází. Eh, proto tedy já se domnívám, že eh, ta, ten návrh doporučení, které tedy máte před sebou, je třeba upravit tak, aby šlo nejenom o kontrolu jadných zbraní, ale aby zde byla také zahrnutá problematika nešíření zbraní de facto účastníci konference EPT by tomuto měli věnovat pozornost a vyjádřit se k tomu. Důležité v této souvislosti je, že e, bod 1AA ve vašem navrhovaném doporučení říká, e, že potvrzujeme e, odhodlání EU plnit závazky z JCP Eh, v souvislosti s nukleární energetikou v Iránu, tak aby Irán eh, se navrátil k plnému plnění svých závazků v rámci JCP a NPT. Důležité je, že parlament zmiňuje NPT do tohoto, v tomto doporučení. A podstatné je, že NPT a z toho vypla, vyplývající Eh, požadavky eh, na Irán eh, de facto jsou důležité a zásadní pro JCP také. A toto je třeba zdůrazňovat, poněvadž z toho vyplývá také poskytování informací o vlastním jaderném programu. Debata v Evropě byla dominována zájmem Eh, zachránit JCP. A já bych tady potrhl, že daleko důležitější je eh, verifikace ze strany Mezinárodní atomové, eh, tedy agentury, Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Závěrem bych tedy řekl, že Evropská unie je výborným zdrojem informací o nešíření eh, jaderných zbraní a má zde velké informace. Evropská unie by tedy měla eh, položit na stůl tyto informace eh, v rámci debaty se Spojenými státy a Ruskem. Jak to má Evropská unie učinit? To samozřejmě záleží na tedy stranách, které podepsaly tuto smlouvu. Ale myslím, že je třeba zdůraznit, že je třeba pochopit to, že velice že je velice těžké, aby se Evropská 27 vždy tedy eh, dohodla eh, na MPT, na také mírovém využívání nukleární energie. Eh, máte samozřejmě v Evropské unii Eh, členské země, které úspěšně využívají jadernou energii a pak jsou zde jiné členské země, které nepovažují tuto energii eh, za udržitelnou a bezpečnou. Takže eh, to je de facto něco, co ovlivňuje strategi- ze strategického hlediska přístup k této problematice je třeba říci, že v tomto konkrétním příkladu, příkladě, o kterém zde hovořím, eh, se tento problém neobjevuje. Eh, Evropská 27. Eh, myslím, že se zhoduje a ukázalo se to tedy v listopadu loňského roku, podporuje sekretariát konsensuálně. konsensuálně. Eh, nezazněl eh, žádný hlas, který by řekl, říkal něco jiného. Jste tedy sjednocení v této otázce. A já bych eh, vás skutečně rád povzbudil, abyste tuto svoji jasnou identitu využili v dalších debatách se Spojenými státy a Ruskem a přinutit je, aby se více angažovali. Děkuji doktorka Klara Portela, která zastupuje zde EUISS a nám řekne, jak vidí budoucnost režimu jaderných zbraní a jaký by mohl být dopad na Evropu z krátkodobého střednědobého pohledu a jak Evropa může přispět k udržení a posílení světového režimu eh, kontroly jaderných zbraní. Máte slovo. Děkuji, děkuji paní. nebo já budu hovořit anglicky. Téma prezentace konkrétně je role Evropské unie v oblasti procesu smlouvy. E, konference se má konat velice brzy, která bude revidovat tuto smlouvu a já se zaměřím na to, o čem nehovořili předřečníci. A kterou e, zmínil kolega, který zmínil Irán. Za prvé, jaký je profil Evropské unie v oblasti eh, nešíření jaderných zbraní a kontroly zbraní a odzbrojování. Eh, aktivity EU v podstatě jsou čtyř, čtyři. Eh, mm, jedna z oblastí je, že EU přispívá k k řešení krize šíření jaderných zbraní a za druhé jde o koordinaci postojů a snaha Eh, zachránit smlouvu o zákazu šíření a potom i propagace univerzalizace smlouvy, aby platila tedy celosvětově a také je velice aktivní při finanční podpoře eh, v programu zákazu jaderných zbraní. Takže když jsme vyhodnocovali roli EU v dvou oblastech, tedy koordinace a když jsme vyhodnocovali roli EU při řešení krize, tak my jsme zjistili, že EU si vede lépe při koordinaci, v koordinaci než v oblasti řešení krize šíření jaderných zbraní. Takže nicméně po původním hodnocení, které bylo vydáno eh, v roce 2003 a v podstatě to i eh, zapadalo časově eh, do eh, vytvoření té evropské strategie zákazu šíření jaderných zbraní. Takže do roku 2015 se to téměř zvrátilo, všechno obrátilo. Evropská unie eh, eh, jak se ukázalo, není efektivním aktérem při řešení iránské krize a vlastně to původně byl jeden z velkých úspěchů. Mm, a a ta konference, která revidovala smlouvu v roce 2015, tak ta se, tam se strany nedohodly na společném postoji a tato smlouva, kdy se revidovala smlouva, tak v podstatě eh, mm, se eh, i eh, vedla k tomu, že Evropská unie potom si vedla velice špatně a nakonec došlo k té krizi. Role EU. Ta Eh, mm, se vyhodnocovala ale pozitivně právě díky té koordinaci členských států, což mm, mm, znamená, že my máme odlišný přístup k tématům kontroly jaderných zbraní. A toto bylo považováno za něco jako eh, naší schopnost eh, vytvořit konsensus, který potom lze exportovat eh, do celého světa. Eh, v malé skupině zemí, které EU vytvořila, jsou to státy, které mají jaderné zbraně Francie například, ale i eh, i Rakousko, tam bylo a Irsko, které jsou pro zákaz jaderných zbraní. A potom celá řada dalších zemí, které spadají eh, do eh, NATO a do té struktury mm, mm, mm, jaderných zbraní. Takže eh, Evropská unie zde předkládá různé, růz, různé pracovní dokumenty, materiály, jakožto EU, ale i členské státy individuálně mohou předkládat své mm, dokumenty, návrhy, a což nebrání členským státům v tom, aby mohli se zapojovat do různých uskupení, jako je například iniciativa proti šíření jaderných zbraní, kde máme Polsko, například Nizozemsko a eh, Německo, nebo různé ty koalice, jako například Irsko. Takže to jsou velice zajímavé konstelace a členské státy se mohou rozhodnout, že budou, budou buď jednat prostřednictvím EU nebo prostřednictvím jiných uskupení či individuálně. Co se stalo s evropskou koordinací v kontextu té poslední revize smlouvy? Takže eh, eh, takže Evropská unie již si zvykla, že vytváří společný postoj, kdy se dohodnou členské státy na prioritách, které poté v kontextu té konference, která reviduje smlouvu, se předkládají. V roce 1995, tak tam konference, na konferenci EU přišla se společným postojem. Byl to jeden, jedna stránka bodů. A to tež mm, stalo, se stalo na té další konferenci v roce 2000, a do roku 2005 ta, to, to, to, tam již to byl čtyřstránkový dokument, který EU předložila a v roce 2010 eh, ten společný postoj, to bylo šest stránek doporučení. Takže vidíme, že dochází k nárůstu bodů kdy EU byla schopná se postupně dohodnout na širší a širší škále témat, respektive bodů pro účely takovéto konference. A co se stalo v roce 2015? V roce 2015 nebyla žádná dohoda v rámci EU a kromě toho celá škála různých e, věd Eh, včetně závěru rady. Víme, že zde existuje rozdíl mezi společným postojem, což je právně závazný eh, nástroj, a eh, závěry rady, což je spíše politický deklarativní dokument. A mm, v těch závěrech rady se hovořilo vágním způsobem, mm, což většinou společného postoje bývá striktnější, konkrétnější. A tak co může EU udělat, aby posílila proces e, e, zákazu šíření zbraní? Je třeba si uvědomit, že Evropská unie chce si zachovat svůj image. To je imperativ, musí to udělat, e, protože tento proces teď se dostal do stavu krize je oslaben. A Evropská unie má takovou obecnou e, politiku, že podporuje multilateralismus. A z tohoto pohledu je zcela zásadní, aby Evropská unie přijala strategii, která posílí ten proces e, zákazu šíření zbraní ve světle nadcházející revizní konference. Co s tím udělat? Vzhledem k tomu, že již v roce 2015 mm, bylo jasné, že Evropská unie není jednotná v oblasti odzbrojování, interní koordinace mm, v EU eh, a takže ta by měla pokračovat s cílem dosáhnout konsensu. Je to vždycky velice užitečné, protože to tlačí na členské státy, aby se dohodly. A Mm, takže mm, mm, toto nelze opustit, tento proces. Ale za druhé straně třeba, aby EU byla selektivnější a aby předkládala společná prohlášení, která předloží na konferenci, tam, tam v těch oblastech, kde bude existovat silná dohoda a kdy její návrhy budou mít přidanou hodnotu pro celý ten proces. Takže přidaná hodnota a přidaná hodnota a e, tedy takže tady je třeba, aby i v tom Evropská unie podporovala různé ta, různá ta uspuk, uskupení a koalice. A druhý aspekt, který by měla EU řešit, aby byla schopna užitečněji přispívat k tomuto procesu, je že že doporučení pro členské státy teď než pro radu, ale má to dopady i na radu. Takže snažit se nalít nějaký modus vivendi. No, teď vznikají různé humanitární iniciativy a mm, tato cesta byla, tato smlouva byla takovou cestou, tedy zde existují dva, dvě cesty jak tedy může nabít účinnosti tato smlouva, která zatím není účinná. Eh, takže eh, zde jsou dvě cesty. Buď eh, může být konstruována jako tedy nová smlouva o šíření, zákazu šíření zbraní, anebo může být, nebo to může být taková, takový dokument, který bude novelizovat tu starou smlouvu. Teď jde o to, aby se členské státy dohodly na celé té agendě odzbrojování. Do určité míry vidíme, že e, Švédsko předložilo e, takový e, svůj tedy přístup, který nám ukazuje, že zde hodně členů je pro to, abychom pokračovali s touto agendou odzbrojování zde EU je takovou laboratoří konsensu a zároveň e, jsou to rozhodnutí, která potom lze exportovat e, e, pro ostatní státy smlouvy, ale ty E, e, prostě, ale v Evropské unii vlastně mm, je většina těch zastřešujících států, kdežto v tom celosvětovém kontextu tyto zastřešující země jsou v menšině. E, a, mm, takže zde jste eh, tedy úplně do sebe nezapadá eh, tedy Evropská unie a její tedy ta uskupení s těmi uskupeními kole smlouvy, kolem smlouvy ve světě. Takže teď máme zde Rebeku Johnson, která eh, je z Acronym Institute for Disarmament Diplomacy, je zakladatelkou kam mezinárodní kampaně pro zrušení jaderných zbraní a je uh, Lavrátkou Nobelovy ceny míru a ona nám řekne, jaký je její názor na vývoj vyjednávání o jaderném ozbrojování a jaký je potenciál občanské společnosti. Merci beaucoup. Thank you very... Děkuji. Děkuji velmi za pozvání a všem přeji krásný dobrý den. Jsem hrdou Evropankou a jako taková k vám dnes budu hovořit. Když jsem byla studentka v roce 1975, tak mé první volební právo se týkalo hlasování pro vstup do EU a skutečně to těžce zranilo mé srdce, co se teď odehrává a připomíná nám to, že když arrogantní vůdci hrají své politické hrátky, tak zpravidla nevidí, kam až to může eh, vést a ty dopady jejich rozhodnutí nemají pod kontrolou. Británie a odchod z EU, to se opravdu nemělo stát, ale stalo se to. Takže mějte na paměti, prosím, když budete naslouchat informacím o jaderných zbraních i tuto dimenzi. Mám čtyři základní prvky, ale mý předřečníci o tom už hlavně hovořili, o dvou hlavních, takže to můžu vzít docela rychle. První je třeba hovořit o NPT, o té smlouvě o nešíření jaderných zbraních a děkuji Angele, že nám o tom řekla tolik podrobností, jak se to teď vyvíjí. Každé setkání členských zemí NPT včetně toho rozšíření v roce 1995, všechny ty přípravné a přeskumné schůzky nám poskytly bohatý přehled. A chci říct, že když ta smlouva vstoupila v platnost v roce 1970, bylo tenkrát pět států, které měly jaderné zbraně a většina z nich eh, měla z jaderné zbraně. Většina těch zbraní patřila Spojeným státům nebo Sovětskému svazu. Dnes těch zbraní je asi 13 800, což je informace od švédského institutu SIPRI. Ale většina z nich stále ještě je ve vlastnictví Ruska nebo Spojených států. Teď máme devět zemí, které mají jaderné zbraně. A chci zdůraznit, hovořme tedy o těch lídrech. To jsou ti, kdo budou rozhodovat o tom, zda ty zbraně budou nebo nebudou Eh, odpáleny. Takže z toho vidíme, proč musíme usilovat o odzbrojení. Samozřejmě vítáme, když klesají počty zbraní, tak v humanitárním smyslu slova došlo prakticky ke zdvojnásobení počtu zemí disponujících jadernými zbraněmi a to je opravdu velký riskantní potenciál pro nehody nebo útoky. Takže jsou některé věci, které eh, podle mě opravdu jsou hrozivé. Musíme to mít na paměti, musíme sledovat rozvoj od roku 1995. Od té doby ta smlouva se stala stálým nástrojem. Důležitý je článek 6 o odzbrojení. Soustředí se na tři prvky nutnost končit s jadernými závody ve zbrojení a my se teď v podstatě vracíme do fáze závodu ve zbrojení mezi Ruskem a Spojenými státy. To by se nemělo dít, nemělo se to stát a děje se to. O tom jsme od Angely Kane hodně slyšeli. A pak závazek k jadernému odzbronění. Máme, měli jsme 50 let na to, aby to ty jaderné státy splnily a většina těch kroků a prvků vytváření prostředí pro jaderné odzbrojení, to všechno je velmi důležité. Jsou tady důležitá doporučení Evropského parlamentu. Opět se k tomu vracíme a vracíme a vracíme, ale nic z toho ty klíčové země neimplementovaly. To jsou země, které to musí implementovat jako první. To jsou ty státy, které disponují jedenými zbraněmi. Musíme se na to tedy dívat v tomto kontextu. A to je tedy ta situace, kdy máme prezidenty Trumpa a Putina, kteří se v podstatě snaží porušovat smlouvy, jejichž jsou účastníky, a nebo se v podstatě snaží odstoupit od těch eh, smluv, snaží se vyvázat z právního režimu, který nám poskytuje možnost reagovat na problémy. To je tedy kontext, v jehož rámci, jak už Angela řekla, se nacházíme teď rozpočet na rok 2021, o kterém hovořil prezident Trump. Všechny ty systémy eh, jsou velice destabilizující pro Evropu. Jsou to hypersonické zbraně, jak jsme slyšeli v New York Times, eh, ty hypersonické zbraně, eh, to je reakce na raketovou obranu to jsou zbraně, které se pohybují velice rychle po nevypočitatelné trajektorii, takže teď vznikají nové generace zbraní, které jsou odpalovány ze země, teď se zrovna testují testuje Rusko a my víme, že Spojené státy teď budou investovat do nové generace těchto zbraní. Dále máme zbraně, kde se prostě může něco pokazit. Ehm, to jsou zbraně, ehm, když eh, já jsem v 80. letech byla aktivistkou v Greenham Common, tak eh, to jsou zbraně, které mohou z Evropy učinit scénu jaderné války. Je tady, jde tady o tu použitelnost těch zbraní, o tom hovoří hlavně Spojené státy. To jsou ty zbraně, s novými válečnými hlavicemi, to je ta dvojité V87, modifikační program. Můžete si říct, že je e, dobrý nápad mít menší ty hlavice, než jako byly rakety Trident a mít zbraně 5 až 7 kiloton, ale uvnitř je zatím ta strategie, že jedné zbraně vlastně se dají pak snáze použít, ale my musíme eh, jasně říci, že ten odstrašující účinek není to, co by měli eh, zbraně přinášet a v to odstrašení vlastně ty lídři už ani nevěří. Takže já si nemyslím, že bychom eh, my se s tím měli identifikovat. Takže jde o to, že jedné státy Eh, demonstrují, že to jaderné odstrašování vlastně nefunguje a určitě eh, je nežádoucí, aby se jaderné zbraně zrovna, opět staly součástí úvah o řešení, ale eh, je třeba, aby dnešní političtí lídři přestali ignorovat ponaučení z minulosti. Jadernou, zbran jadernou válku totiž nelze vyhrát a to je ten problém, kterému teď čelíme. Musíme postupovat jednotně, musíme zabránit rozšiřování a umistování systémů v Evropě, ať už to budou zbraně NATO a stejně tak eh, ty zbraně dvojité V76, protože Pentagon říká sám, že sam, jsou tam problémy se softwarem. To nám ukazuje, jaká rizika tam jsou. A je samozřejmě eh, potřeba reagovat na to, abychom upozornili na humanitární a bezpečnostní rizika, kdyby Evropa byla zavlečena do nějakých dalších eh, jaderných aliancí. Není to žádná nová ambice, ale musíme to vnímat jako realitu. A je třeba mít rezoluce, usnesení a rozhodnutí legislativou, která může eh, podpořit ten systém nešíření, rozšiřovat ty sítě navzájem propojených normativních bezpečnostních nástrojů, tak aby já budu muset využít eh, celých deseti minut, ale chtěla bych velice rychle pohovořit o té smlouvě zakazující jaderné zbraně. To je součást článku 6 smlouvy NPT. Někdy se to líčí, jako by to snad bylo ve vzájemném rozporu. Naučili jsme se z minulých smlouv NPT, smlouvy o chemických zbraních a další. A tato smlouva tedy byla vyjednána jako mezinárodní humanitární smlouva, což tedy znamená, že jsou tady jasně zdůrazněny humanitární dopady a potřeby civilistů. Buduje to na režimu NPT, ale je to navrženo tak, aby to překrylo ty nedostatky hlavně v oblasti odzbrojení. Smlouva NPT nebyla dostatečná, i když preambule zdůrazňuje uh, nutnost vyhnout se jadernému riziku. Ta smlouva o jaderném zákazu a smlouva NPT zakazuje explicitně použití jaderných zbraní a všechny relevantní aktivity získávání, vlastnění, testování, rozmysťování a umístování jaderných zbraní, což jsou všechno eh, vlastně předpoklady k použití těchto zbraní. To je tedy zakázáno. Rychle to prochází tím, to jsou ty klíčové věci, které ta smlouva zahrnuje a týká se to i rozmístování a podpory a jako výsledek globalizace Tady máme podporu a pomoc každému a jakýmkoliv způsobem v aktivitách vedoucí k zákazu. To také se týká i firem a států, které nejsou členy této smlouvy. To znamená, státy jsou povinny implementovat závazky této smlouvy s respektem k individuálním firmám eh, a dalším, které spadají pod jejich jurisdikci. Pak tady máme otázky ratifikace, tak aby, to vstou, aby ta smlouva vstoupila v platnost. My doufáme, že koncem roku 2020 nebo, 20, nebo krátce poté ta smlouva už vstoupí v platnost. Jde o totální eliminaci jaderných zbraní. Tady je nastartován ten proces Jde o to, aby země, které mají nebo na svém území mají umístěné jaderné zbraně, mohly vstoupit do, do tohoto demokratického procesu této smlouvy. Musím spěchat, protože hovořím jako poslední, ale mé poslední komentáře by se měly týkat toho, proč jsou ty smlouvy tak důležité. E, nejenom odzbrojení, ale ty smlouvy jsou velmi důležité Možná vám sekretariát eh, může zprostředkovat eh, písemnou verzi mých poznámek. Chápu, ale eh, ještě mám celou řadu věcí na srdci. Doufám, že budu o nich moci hovořit s poslanci, i s občany, tak, aby bylo možno podpořit smlouvu NPT v roce 2020 a tu zásadní konferenci věnující se tomu přeskumu té smlouvy. Jde o to, že jsou tady ty nové vývojové tendence, které jsou v oblasti jaderných zbraní velmi znepokojivé. Děkuji, děkuji za velice eh, jaksi různorodé postoje, které jsme slyšeli. Ano, není to, Jsme tady ve škole, na univerzitě, takže tady jde o to, aby i poslanci mohli se vyjádřit eh, a klást otázky. A takže to je naším účelem, tedy aby to bylo co možná nejvíce interaktivní. Nejprve dám slovo, což je normální, eh, zpravodaji ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Děkuji, paní předsedkyně. A lot of questions. Eh, tady eh, vlastně zazněla řada otázek, ale, eh, nebo já bych měl řadu otázek, ale pokusím se to omezit. Pokud se týče pozice členů EU, pokud se týče tedy mírového použití Eh, jaderné energie. Eh, my jsme eh, vlastně na radě, to je nějak dva roky, musím říct, že tedy tato otázka jaderné energetiky a jaderné energie vůbec je na intergovernmentální úrovni, mezivládní úrovni, takže vlastně Eh, jde o pozici eh, rady, takže eh, to vypovídá o pozici parlamentu. Nicméně pilíř civilního využití jádra a debata o něm ta, ta vlastně debata o e, využití energie e, tak trošku se překrývá e, vlastně se nešíření jaderných zbraní a také tady máme tedy klimatické a další priority. A někdy tedy tyto debaty nejsou zcela jasné, nejsou příliš obsažné, takže možná Kdybyste mohli vy eh, nějak trošku více rozvést, eh, jak ten eh, civilní pilíř NPT přispívá k neproliferaci, nešíření zbraní. Někdy se snažíme hovořit o jádru jako o nekarbonovém zdroji energie, tedy eh, ono to samozřejmě není úplně ekologicky bezpečné, ale eh, jak si eh, z hlediska NPT to svou relevanci má. Tak to je jedna věc. A druhá otázka a komentář. Tady jsou určité pokusy stigmatizovat všechny jaderné zbraně. A já si myslím, že i když tedy toto možná není úplně právně v pořádku, tak já bych nevytvářel falešnou paritu mezi eh, pěti eh, nukleárními mocnostmi a těmi eh, dalšími podle MPT. Já si myslím, že také NATO je vlastně alianci Eh, které má, která má eh, nukleární zbraně, eh, i když tedy říká, že by si přál, přál tedy bezjaderný svět. Bylo by možná dobré, kdybychom měli určitou tedy Eh, prostě demokratickou zem, zemi, která by prostě byla schopná eh, jak si eh, vypnout všechny, tedy ukončit tu jadernou éru a opravdu to všechno jako vypnout v okamžiku, kdy se tak dohodneme, až tomu dospějeme. A já tedy ne, neříkám prostě, dobře, my jsme Evropské unie, ale já myslím, že jsou tady některé nedemokratické režimy, které se velice pišní eh, svými jadernými schopnostmi. Takže mm, a možná mohli byste se vyjádřit tomu, jak tedy eh, se veřejnost staví k jaderným eh, v Evropě a nebo v Rusku a v Koreji. Děkuji, kolega Volis za GUE. Prosím, omezte se na minutu a půl, jinak to nestihneme, prosím. Thanks very much, Chair, and thanks very much for the presentation. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za tyto prezentace, bylo to velmi zajímavé. Mám několik eh, rychlých otázek na, na Angelu a na pana Hipse. Především hovořili jste o eskalaci Eh, můžete nám eh, eh, říci eskalace, eskalace výdajů. Můžete nám porovnat eskalaci výdajů na jaderné oblasti mezi Amerikou a Ruskem? Druhá věc. Odkud se vlastně podle vašeho názoru bere ten tlak na zvyšování nákladů na jaderné zbronění? Ano, my, my, my víme, že vyzbrojování a nuklearizace v Evropě mm, samozřejmě určitým způsobem souvisí s lobbyingem dodavatelů. Za třetí, eh, dále eh, ty, ty nové zbraně, ten low yield eh, a dostatečně malé, aby se dali využít. Domníváte se, nebo víte také o jiných zemích, kromě Spojených států, kteří Eh, který, který by chtěli vykročit touto cestou. A bude se to tedy šířit podle vás? Dále eh, JCPOA. Eh, dej, dejme tomu že eh, tedy eh, eh, američané se na to dívají jinak, ale Evropa se dívá na JCPOA pozitivně. Je, je možné to nějak udržet po té, co to vlastně odmítají USA? A další otázka. My tady hovoříme o šíření, respektive nešíření jaderných zbraní. Vůbec jsme tady nezmínili Izrael. Čili eh, jakou roli zde v tom sehrává Izrael podle vás? New Europe. Děkuji. Pan Grossary za Europe. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, podle mě ta otázka je velice jednoduchá, s odpovědí to horší. Eh, ve světě převládá názor, dva názory, tedy že tedy NPT funguje a druhý, že nefunguje a ta realita je někde uprostřed. Eh, eh, další věc, eh, de facto mít nějakou smlouvu o jaderných zbraních, to je dobře a zničit ji velice snadné. Ovšem dohodnout se na něčem novém, tak to už je něco jiného já nevím, o co tady eh, eh, vlastně, eh, z čeho je ta největší obava, že tedy by se mohly stát další režimy, další země nukleární mocnostmi, možná tedy Saudská Arábie, poté Emiráty a tak dále. A pak tady ten, máme země, které už mají nukleární technologii, například Pakistán, který vyváží. Ale v Evropě a to je vlastně eh, otázka, kterou kladou naši žurnalisté. Jak na jedné straně používat eh, nukleární eh, zbraně jako odstrašení, ale zároveň jak mm, v této situaci dosáhovat odzbrojení, jaderné odzbrojení. Já si myslím, že toto odstrašení možná samo o sobě nebude stačit. A poněvadž jestliže druhá strana se na to dívá trošku jinak, tak je tady nebezpečí opět závodů v jaderném zbrojení. Eh, Rusko, eh, Spojené státy do jisté míry. Mm, dobře, my máme na jedné straně technologickou stránku, to jsou ty hypersonické eh, střely a podobně, což vlastně mají téměř všichni a to znamená, že de facto to riziko je nyní větší riziko použití jaderných zbraní. A je to eh, dáno prostě eh, vývojem na poli eh, střel, kde si, a navíc tedy ta přesnost, kdy si přesnost zásahu byla počítána v disi s toleranci na kilometry, dneska jsou to desítky metrů. A de facto někteří si myslí, že e, vlastnictvím jaderných zbraní si zajistí bezpečnost, ale je třeba prostě toto jejich přesvědčení změnit. E, myslíte, že to je dosažitelné? Za zelené, pan Satoli, děkuji paní předsedkyně, milí kolegové, děkuji expertům za jejich projevy. To je vždycky velice obohacující si vyslechnout eh, informace o tomto eh, důležitém a složitém tématu. Já skutečně jsem byl překvapen, když jsem slyšel ty argumenty o civilní jaderné energii. Ano, jediná věc, eh, kromě toho, že je udržitelná, tak eh, v podstatě to je spíše eh, argumentace takových jejich podporovatelnů a její mm, podíl v směs, v mixu energie je minimální vlastně a s rozvojem eh, civilního jádra nezachráníme klima. A já si myslím, že evropský jaderný průmysl je v problémech i ve Francii, tam to krachuje a ty lobbystě, kteří to propagují, tak eh, se snaží tedy zneužít eh, New Green Deal proto. A já si myslím, že to je velké nebezpečí, protože civilní jádro vede k tomu vojenskému. Irán vyvinul jaderné zbraně mm, právě díky civilnímu využití a vlastně my chceme omezit šíření jaderných zbraní, zbraní, ale máme zde jiné země, Izrael, Indie, kteří také na to šli před civilní využití jádra. A já se ptám, já bych chtěl znát názor expertu o užite, užitečnosti toho druhého pilíře. A pokud budeme některým zemím povolovat rozvíjet to civilní jádro, tak to může vést k jaderným zbraním. A moje druhá otázka. Politici často říkají, že že eh, Tian je nekompatibilní s TNP. Zde jsou různé tedy argumenty, které rozvíjí a já si myslím, já mám tady na to expertní odpověď. Je zde reálná neslučitelnost, když, a u, pokud ano, tak u jakého článku to je nekompatibilní a to mm, zde mezinárodní právo u zákazu šíření zbraní, bohužel přes veškeré limitace je to řešení, které nám umožní mm, nějaký efekt a já se ptám, co si o to myslíte. Děkuji. Děkuji a pan Basesku závěrem. Děkuji, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající mám eh, poznámku a otázku. Ta poznámka eh, se týká eh, civilního využití jádra. Upřímně řečeno, pokud chceme, aby naše zelená dohoda uspěla, tak bez jádra to nepůjde. Nemůžeme současně utlumovat eh, uhlovodíky a, a, a eh, jádro jako zdroje elektřiny. Co se týče vojenského využití, tak zde mohu říci, že eh, to největší nebezpečí je právě náš současný přístup. To znamená tolerujeme Irán, ačkoliv eh, s jistotou víme, jak eh, dnes bylo prezentováno, že neposkytují nezbytné relevantní důkazní prvky o tom, že eh, nepokračuje jejich vojenský program. Za těchto podmínek domnívám se, že demokratické země nemají právo umožnit zemi, jako je Irán, vývoj eh, vojenských zbraní za použití eh, jaderné energie. To je chyba, které jsme se dopustili už v případě Severní Koreje. Eh, pokud by Irán nerespektoval své závazky a já jsem silně přesvědčen, že v tomto američané mají pravdu. Jak může mezinárodní společenství eh, zastavit iránský program? Myslím, že konference zcela jistě neuspějí. Eh, eh, děkuji. S vaší dohodou bych radši bohužel nemáme už čas, máme 10 minut, pokud si chceme vyslechnout odpovědi našich řečníků. Navrhla bych pár otázek týkajících se Iránu také. Eh, to má být další bod programu a já bych ráda, abychom se zaměřili teď na položené otázky civilní užití jaderné energie. Mm, samozřejmě Eh, aby se k tomu vyjádřili naši řečníci, potom otázka postojů mladých v EU a mimo EU, tedy otázka výdajů na jaderné zbraně. Mm, rozdělíme to na Rusko, Spojené státy a mm, malé jaderné zbraně také. Takže kdybyste mohli se omezit na toto a potom e, otázka kompatibility mezi tou smlouvou o zákazu jaderných zbraní a TNP. Takže kdybyste se mohli na to zaměřit e, za v těch deseti minutách, to bude zásadní. A možná za, na začátku dám slovo Angele Kane, protože jí byly určeny některé z těchto otázek. Děkuji. Děkuji za slovo. Velice rychle. Co se týče eh, toho pilíře civilního užití, je třeba zdůraznit, že to je pilíř, který je strašně důležitý pro rozvojové země, velice důležitý pro rozvojové země. Tady nejde pouze o výrobu z energie eh, z jádra, ale jde o e, lékařství a podobně další oblasti. Já bych chtěla, chtěla zmínit jeden aspekt, který je významný. Pan prezident Obama v době, kdy se konal ten summit o jaderné bezpečnosti, tam byla celá série těchto summitů a v zásadě tam šlo o to, Eh, o, to, o tu relevantnost jaderného eh, materiálu, aby se přišlo z toho vysoce obohaceného k, ten, k tomu nízko obohacenému. I Kazachstán například eh, jste souhlasil, že bude tedy souhlasit eh, s, eh, s tím omezením, tedy, že se bude používat ten obohacený uran pouze po civilní účely. Ale bohužel tento jaderný materiál, to představilo pouze 15 všeho jaderného materiálu a ten byl tedy v civilních rukách a ne ve vojenských, takže jenom 15 nezapomínejme. A musíme se nad tím zamyslet. Jaderné mocnosti. A co se děje? Řada z vás již zmínila Střední východ. A když se podíváte na její země, které si pořizují, možná si pořizují jaderné zbraně, jaderný materiál, tak eh, i Saudská Arábie například. Saudská Arábie eh, chce obohacovat uran, nechce mít ten nízko obohacený uran, chce sama obohacovat uran a má velký zájem na tom. Takže to je něco, co je proti mezinárodním dohodám. Ne smlouvě, ale dohodám. Ale bohužel to i podporují Spojené státy. A některé země, já myslím, že i země EU, které také by byly proti, aby Saudská Arábie mohla začít vlastní, obohaco, vlastní program obohacování uranu. Takže, eh, takže to je velice důležité. A teď pokud jde o další země na Středním východě, Izrael samozřejmě, ten nikdy nepřipustil, že má jaderné zbraně, ale na druhé straně se to obecně ví, že je má asi 30 se říká, neví, neví se přesně kde, kolik. A otázka, pokud je o NPT, o tu smlouvu, pokud byste byl tlak na tyto čtyři státy, které známe, které mají jaderné, Indie, Pakistan, Izrael a Severní Korea, pokud e, e, by souhlasili, e, tak by souhlasili přistoupit k té smlouvě jako jaderné státy anebo jako nejaderné státy. Takže zatím to se neví neví, jak mm, to proběhne. A další problém, který s tím máme, je, že eh, prezident Trump vyjednává se Severní Koreí jako s jaderným státem. A, mm, takže mm, já vím, že musím mluvit rychle. Teď, pokud jde o Rusko a výdaje na obranu, já zde nemám eh, čísla a eh, je to daleko méně než pokud víme, je to málo, protože my ale z této země nemáme kompletní informace. Děkuji. Ano, takže ještě další řečníci by chtěli stručně zareagovat na tyto otázky, poznámky. Prosím. Otázka, kterou která se týká pana McAllistera, která se týká eh, toho třetího pilíře. Nezapomínejme, že ty dohody o třetím pilíři případ, se týkaly hlavně rozdílů mezi zeměmi, které věří v ty hm, aspirace, tedy EU že v oblasti bezpečnosti. A primárně o co tady jde? Ehm, ehm, takže to jsou věci, které existují v regulačním režimu a šíření zbraní, to je jeden z těch režimů. A potom další režim, ten zahrnuje jadernou bezpečnost, to je další režim. Takže to jsou témata, která bych já řekl, že by asi měla sjednocovat všechny evropské země, které chápou nutnost toho, že musíme mít takovýto eh, regulační režim v každé oblasti, ať ta země je pro jadernou eh, energii nebo ne. A pokud eh, tedy oddělíme ty hm, propagační záležitosti, tak hm, zjistíme, že zde v Unii jinak existuje dost velká jednota, větší než si lidé myslí. Angela také i zmínila Saudskou Arábii a její budoucnost. No, další poslanec eh, již předtím zmínil otázku budoucnosti eh, mírového užití a eh, nemírového užití, jaký je jejich vztah. A ty nemírové typy užití by mohly být tedy vést ke zneužívání. Co jsme se poučili za posledních 20 let z Iránu, je, že ta smlouva o zákazu šíření, ta neidentifikuje ty technologie nebo nedefinuje technologie pro mírové užití. Jaké technologie tam spadají? V případě Iránu, mm, a to je i v minulosti jsme měli další příklady, takže mm, je to mm, především ten eh, jaderný palivový cyklus, včetně obohacování uranu, to tam spadá. A zde Eh, ten program obohacování Iránu, tak to právě bylo proto předmětem diskuzí. A co by se mohlo stát? Eh, Evropská unie by mohla k tomu přispět eh, během tohoto procesu té konference, je, že by se mohlo diskutovat v rámci tedy té smlouvy, co to je mírové užití. Zde existovaly diskuze mezi signatáři smlouvy jak eh, definovat eh, technologie a jaké podmínky a kritéria stanovit, eh, podle kterých by se ty technologie mohly použít pro mírové účely. A mm, kdy tedy ty technologie, jejich užití by mohly signatáři smlouvy mm, definovat jako neoprávněné případně. Nikdy signatáři smlouvy nešli tímto směrem a já si myslím, že to je eh, diskuze pro Evropskou unii. Pro to, a tak by Evropská unie mohla eh, přispět k tomuto procesu. Další otázky se týkaly mírového užití. O tom nebudu mluvit teď, ale zhruba eh, velice rychle ten eh, program JCP. Zde Evropská unie eh, není bezmocná, ale musí si dát pozor. Ano, eh, má zkušenosti, že vlády EU a hospodářské subjekty se bojí sankcí ze strany USA. To je problém. A já nevidím žádné jednoduché řešení. A otázka té budoucí dohody No, ta, do, ta dohoda fungovala pět let, kdy, mm, ale problém bude budoucnost. Jaká bude budoucnost s touto dohodou? A tam dojde k určitým tenzím, protože tam jsou ty sunset klauzule. Takže já se omlouvám, ale skutečně už nemáme čas a my jsme řekli, že mm, o tom už mluvit nebudeme tak ještě pár minut. Já se omlouvám, ale jinak prostě budeme příliš dlouho posouvat, budeme posouvat ten bod. Takže pokud jde o mm, tu kompatibilitu těch smluv, tedy o zákazu a o nešíření. Takže si je přečtěte a zjistíte, v čem jsou nekompatibilní. Jde o e, dokument, to vám bude stačit na to půl hodinka, je to krátký, jsou oba krátké tyto dokumenty, takže uh, Eh, mm, zjistíte, že ta, eh, že ta smlouva o zákazu v podstatě byla vypracována eh, mm, jaksi jako důsledek té smlouvy o zákazu šíření. Costs, uh... Děkuji. K nákladům mm, ty podrobnosti jsou z New York Times k tomu Trumpovu rozpočtu. 23% nárůstu by mělo jít na nové jaderné zbraně to je oproti udržování těch stávajících, pak jsou tam navíc ty hypersonické zbraně a tak dále. Ta nekompatibilita, já jsem velice ráda, že na to byl kladen velký důraz. Já jsem to dala stranou NPT a humanitární dopady použití jaderných zbraní. To bylo součástí té konsenzuální uh, konference v roce 2010 o přeskumu smlouvy. Ta, zpráva, ta smlouva NPT, když se jednalo, to je členských zemí, států, signatářů je asi 120, včetně evropských zemí, Švédsko, Nizozemí, Irsko, Rakousko, ty to již podepsali. Je to jasné, že je to součástí celého toho režimu a kdybych měla víc času, tak bych hovořila o tom, jak se ten režim rozvíjel od roku 68, nejrůznější rezoluce Rady bezpečnosti, smlouvy o zákazu a tak dále. Ta smlouva z roku 2017 je nová verze, velice důležitá k tomu režimu NPT když dovolíte minutečku, otázka jaderné energie, o tom se tady hovořilo, to je pravda. U, když se podíváme na údaje každoroční, ta, výroč, ta výroční zpráva z Paříže o tom informuje, je pravda, že Čína teď naléhá na zvýšení objemu výroby energie z jaderných zdrojů. Ty technologie, které teď máme, víme, že můžeme učinit ledacos pro záchranu klimatu. Musíme ale udělat skoro všechno. Nikdo eh, nenavrhuje eh, eh, zastavit stávající elektrárny. To je klíčová věc, na kterou se musíme podívat. A ta role toho nešíření je mm, klíčová. Je třeba použít ten mechanismus a mnohé země ho již používají. Musíme to vzít na vědomí a ta nejaderná zóna na Blízkém východě, to je velice důležitá věc, ale bude to velmi složité téma jednání, až dojde k setkání v New Yorku. Děkuji, děkuji vám všem. Ano, teď budeme moci informovaně hlasovat o doporučení a e, dále e, zde, pokud je o e, tu smlouvu o nešíření, takže tady v podstatě my jsme dost jednotní v tomto názorově. Děkuji, já se omlouvám, že jsem na vás tak tlačila, ale témat je hodně a budeme pokračovat v diskuzích na tato témata i do budoucna. Děkuji.